se bude konat hlasování, jakmile skončí dnešní poslední rozpravy. Dalším bodem na pořadu jednání je situace v Demokratické republice Kongo a zejména případy dvou zadržených lidskoprávních aktivistů eh, eh, Iva Makvambali a Freda Baumy. A nyní dám slovo autorům z usnesení. Jako první paní Judith z Argentíny. Dvě minuty. Děkuji vám a děkuji paní komisařko za to, že jste mezi námi. Evropský parlament odkazuje na osud Yves Makmambali a Freda Baumy. Jsou v Kinžase zatčeni a uvězněni, protože jako mm, lídři mm, organizace mládeže eh, demonstrovali proti současnému volebnímu zákonu a z toho titulu byli uvězněni eh, je, eh, takže se tady potlačují demokratická práva. My chceme okamžité propuštění, jak Ivy Mabavili, tak Fredda Boma a chceme, aby se přestalo s pronásledováním aktivistů. Eh, byly tady podány žaloby eh, proti dalším aktivistům bojujícím za lidská práva. My bychom to také chtěli zmínit o masovém hrobě, který byl objeven v Dubnu v Kinčase, eh, kde se nachází mnoho, mnoho mrtvých a vláda v Kinshase říká, jako že se vůbec nic nestalo. Organizace Human Rights Watch zkoumala tento případ a zastává názor, že to může být masový hrob s těly aktivistů, kterých se vláda chtěla zbavit. Evropský parlament žádá o vyjasnění této situace a vyzývá eh, vládu v Kinshase, eh, aby eh, proskoumala tento případ a aby také informovala rodiny zmizelých o osudu jejich milovaných rodinných příslušníků. V tomto roce se budou konat v Kongu volby a může dojít k závažným neklidu, k závažnému neklidu a proto musíme velice pozorně věci sledovat, protože by bylo opravdu strašné, kdyby záležitosti v Kongu dále eskalovaly. Co my bychom si přáli, to je budoucnost. O nicméně o nic více děkuji. Eh, Děkuji. A nyní Kora. Děkuji. Situace, o které eh, mluvíme v Konské demokratické republice, je podobná jako v Burundi. Zadržení aktivisté, kteří jsou opozici vládě a prezident neustále chce zůstat u moci, stále opakovat svůj mandát. Tímto usnesením vyjadřujeme podporu aktivistům a žádáme, aby vláda Kinca se propustila tyto dva chlapce, kteří byli zadrženi. Co se týče Konga, musíme připomenout, že jejich vládě, jaké závazky přijali v rámci dohody s Kotonu. Měli bychom vyvinout maximální úsilí tlak na tuto zemi, aby tato práva a závazky byly plněny. Pan Demesmaker má slovo. Po eh, nepokojích v Burundi a v východě DRC jsme svědky eh, rostoucích problémů i v Kongu. Eh, protestující se snaží o zlepšení. V nedávné době došlo ke kampani, kterou eh, organizovali mladí lidé, kteří skončili za mřížemi. Požadujeme jejich propuštění. Organizátoři Yves Makvambala a Fred Bauma jsou stále vězení, jsou obviněni z velezrady. zrady Eh, vláda má problém s identitou. Na jedné straně je tam velký počet eh, mladých talentovaných lidí a na druhé straně velice skorumpovaný systém vlády. Například Denny Mukwabe, eh, lékař, Eh, který je obviněn z mm, problémů s účty, které údajně nebyly zaplaceny. A to je laureát Sacharovovy ceny. Je to skutečně ironické, že lidi, kteří usilují o dobro, skončí ve vězení. Nyní pan Venta, máte slovo. Um, co se týče Demokratické republiky Kongo je důležité vyslat politický signál orgánům v této zemi. Proto požaduji okamžité propuštění Freda Baume a Ive Makwambali, eh, aktivisty z mládežnického hnutí Konga. Eh, je ironické, že Kongo se jmenuje Demokratická republika, když si uvědomíme, že všechny známky plurality nebo opozice eh, jsou tvrdě potlačovány zatýkání opozičních členů, především mladých, nelze uh, sladit se s základním chápáním demokracie jako omezování svobody projevu a združování. V lednu demonstrovali stovky lidí a ukazuje se, že Eh, pro vládu v Kinshaze se, se situace vymyká kontrole a začíná to být podobné jako v Burundi. Ještě zbývá rok do voleb, proto další podpora volebního procesu v Kongu bude záviset na implementaci doporučení pozorovatelské mise a zlepšení situace. Děkuji vám. Marie Kristin Verži a minutu a půl. Děkuji vám a za vaše francouzštinu, pane předsedo ne 25 let diktatury, 15 let osobní, eh, pardon, 15 let občanské války, 7 milionů mrtvých podle Caritas, podle OSN, vykořišťování dětí, 15 eh, miliard dolarů dluhů, eh, kriminální činnost nadnárodních společností eh, v této zemi, která je vlastně mučedníkem Eh, zaplatilo mnoho lidí životem jako Liber Šebaja. Eh, a minulého ledna Josef Kamila chtěl změnit volební právo a, eh, a a, a chtěl vzbudit hnutí občanské společnosti a bojovat za lidská práva. I Bangala a Fred Bauma jsou symbolem tak a potřebujeme eh, volat po jejich osvobození, jak už potom volá 15 nevládních konžských organizací. Musíme učinit všechno pro to, aby byli osvobozeni. Žádáme opozici, aby se účastnila mezinárodní mediace, aby bylo možno zahájit transparentní politický dialog před volbami příštím roce. Myslím si, že Kongo, eh, lid v Kongu si toto zaslouží. Děkuji. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. A teď má slovo pan Javier Nart. Na minutu, prosím, pěkně. Děkuji vám také, že ke mně hovoříte španělsky v názvu Konga, Demokratická republika, no to je teda skutečně axinom, protože e, to je země ponořená do korupce a represí. Už tady zaznělo, co by se mělo udělat. A já jdu přímo k jádru věci. Evropa může udělat dvě věci. Buď pokračovat v demokratickém pokrytectví, čili abychom podle článku 2 e, prostě docházeli k dohodám anebo podle dohody z Kotonu podle příslušných článků, které ještě nejsou aplikovány. Jestliže Demokratická republika Kongo nedostane naprosto jasný signál, to, co budeme udělat, bude usnesení, které vůbec ničemu nepomůže a všichni to velice dobře víme. Eh, já jsem velice spokojený, eh, že eh, jsme si vyjasnili situaci a sici, že se vyžaduje plnění dohody z Kotonu, to znamená respektování lidských práv jako zásadního práva na rozvoj a nebude-li se aplikovat radikálním způsobem, pak by se měl aplikovat článek 9 a 96. A když tyto články nebudeme aplikovat, nedospějeme k řešení. Probuďme naše svědomí a nemůžeme tady skutečně pokračovat v demokratickém pokrytectví. Eh, muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Weidenholzer na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Demokratická republika Kongo je země velmi nestabilní se neustálem porušová, každodenním porušováním základních práv. A my jsme se zaobírali touto situací naposledy v květnu. A před rokem, když doktor Mukwebe eh, dostal Sacharovovu cenu, eh, bylo to velice působivé a eh, bylo jasné, jak poukázal na souvislosti v jeho zemi. Hovořil přímo k tribuně návštěvníků a, k lidi, a lidé, kteří žijí zde, emigrovali sem z Konga, mu provolávali slávu. A právě v této situaci stojíme eh, my zde. Oba aktivisté, bojovníci za lidská práva, jsou uvězněni a mnozí žádají jejich osvobození. A my žádáme komisi, aby vyvíjela nezbytný tlak a vyčerpala veškeré možnosti pro to, aby volby v Kongu v roce 2016 mohly zabezpečit mírovou budoucnost této země. Děkuji. Time is for the speeches on behalf Děkuji a nyní je čas na projevy jménem politických skupin. Jako první jménem EPP paní Maria Arena. Jednu minutu, prosím. Já jsem chtěla jenom říct, že já nejsem z Evropské lidové strany, ale z SAD, pane předsedo. Eh, velice, mi, mi to moc líto, nikdo není dokonalý, že? Myslím si, že Evropská lidová strana by s tím nesouhlasila. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Fred Boma a Yves Makwabamala jsou dva mladí eh, Kongoleští občané v současné době zadržovaní v Čensase pouze eh, kvůli tomu, že se zhromáždili s jinými mladými eh, Afričany, s jiným africkým hnutím, aby bojovali za občanská práva, svobodu a demokracii. Tito mladí lidé se nachází ve vězení Makale poté, co několik měsíců strávili v zadržení ANR a dnes jsou podrobeni procesu, který je obvinil z toho, že se eh, eh, snažili usilovat o život prezidenta. Eh, to, co my vyžadujeme tady, je samozřejmě jejich okamžité osvobození, ale žádáme Demokratickou republiku Kongo, aby zanechala veškerého obvinování ale zároveň, aby přestala pronásledovat hnutí Filimby, eh, protože ti eh, se snaží angažovat v předvolebním hnutí a snaží se pomáhat mladým lidem, aby se mohli orientovat. Je třeba, abychom podpořili ti, kteří bojují za demokracii v této zemi. Děkuji. Merci. Thank you much indeed and I'm sorry again. Děkuji, eh, omlouvám se. Ehm, vy eh, stále zastupujete SND, eh, evidentně. A další má slovo Dita Charancová za ALDE. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Silná občanská společnost je klíčová pro každý demokratický proces v Kongu. Ehm, občanské organizace hrají uh, Důležitou roli zaplňují prázdno po státu, který není schopen zajistit své občany. Občanská angažovanost by neměla být nikdy trestána. Kongo nemůže utišit své občany a odepřít jim právo se mobilizovat. Nedávné porušování tohoto práva byly zaměřeny na mládežnické hnutí a politickou dispozici a to je obzvláště znepokojivé jako další krok k usmíření s vlastním lidem. I v Makvambala a Fred Bauma a všichni další političtí vězni musí být propuštěni. Kongské orgány by měly využít e, přínosů dynamické občanské společnosti, která nejenom kontroluje stát, ale také přináší kapacitu a schopnost řešit společné problémy. Je na čase, aby koňské orgány eh, toto považovali za kvalitu a neútočili na to jako na hrozbu. Děkuji. Děkuji. A nyní nastupuje mm, postup Catch the Eye. Vy jako první, pan Jakovčič. Máte slovo. Se svi pitati, gospodine předsedávající. Pane předsedo, můžeme si položit otázku, zda toto je začátek volební kampaně, zda Bauma a Makwambala jsou novými symboly odporu v Kongu, zda jsou nové oběti toho, co teprve přijde před volbami v Kongu. Kdo bude pak Mm, eh, plundrovat tuto zemi, kdo bude, kdo využije toho, co se tam děje nedemokratickým, necivilizovaným způsobem. Můžeme se také ptát, kdo v Evropě může mít prospěch z tohoto vývoje v Kongu, kdo má zájem o to, aby tento režim v Kongu existoval. Musíme být upřímní, musíme klást tyto otázky, protože Evropa má své zájmy v Kongu a my bychom se měli pokusit pomoci této zemi, aby si dala eh, doma svoji politiku do pořádku. Eh, eh, další má slovo. Děkuji. Mm, I v Makvambala Fred Bauma a e, boj těchto mladých musíme být, být i naším bojem, jinak nemá smysl udělovat Sacharovovu cenu. 26. výročí genocídy ve Rwandě je třeba si připomínat. Dva aktivisté byli zadrženi jenom proto, že chtěli realizovat svobodu projevu a schromažďování. 400 25 tělesných pozůstatků bylo nalezeno v masovém hrobě. Pravděpodobně jde o dalších mladých, eh, další mladé představitele opozice. Měli bychom udělat to, co, eh, o čem volal kolega Nart. Ustanovení dohody z Kotonu by neměly zůstat jenom na papíře. Měli bych, neměli bychom nikdy akceptovat, aby demokracie našich zemích nebo jinde by byla zablokovaná. Nikdo by nás neměl zastavit. My se nesmíme zastavit ani demokratické aspirace eh, koňské vlády nesmí, nesmí nikdo stavit. K dalšímu má slovo Kristýna Morvaj. Mm, Padaly tady vtipy, že jeden z um, socialistických poslanců eh, jste se spletl s eh, někým z EPP, takže tady bylo trochu smíchu, ale ve skutečnosti to není žádný rozdíl mezi těmito dvěma stranami, protože oni, aby udrželi status quo, tak spolupracují za, za oponou. Většina lidí se domnívá, že bychom se měli zaměřovat na lidská práva v Kongu. Co se děje v Maďarsku v roce 2006, ta brutalita ze strany policie, uvězňování lidí po desítkách, to dělá socialistická vláda. Nyní policie je um, zodpovědná za to, aby za to, že to je lidová strana, ale ve skutečnosti není žádný rozdíl mezi dvěmi velkými politickými frakcemi v tomto parlamentu. Děkuji. Paní Morvaj. A nyní za komisi komisařka Malmström. Děkuji vám, pane předsedající Jde jistě o velice důležitou debatu a já vás můžu ujistit, že jsme slyšeli eh, vaše podněty a že je předáme vysoké představitelce. Cítíme silnou podporu vašeho pléna a budeme i nadále pozorně sledovat případy pana Baumy a pana eh, Makvambaly a také dalších zadržených. Jak víte a jak někteří z vás zmínili, eh, na události hnutí eh, Filimby v Kinshase bylo zatčeno 30 lidí. Takže eh, povzbuzovat mladé lidi k tomu, eh, a, eh, nebo jejich cílem bylo povzbuzovat mladé lidi k tomu, aby se účastnili demokratického života. Někteří byli propuštěni, ale jiní byli zatčeni znovu. Soudržení Národní spravodajskou službou více než 40 dní bez obvinění a bez přístupu k právní pomoci. Byli přivedeni do kanceláře státního zástupce a obviněni z několika trestných činů. Máme velice málo informací a z nich vyvozujeme, že obvinění jsou neuměrná, neopodstatněná a že v tomto kontextu hrozí, že obvinění jsou politicky motivovaná. E, litujeme toho, že stále nelze nalézt řešení, na jehož základě by tito aktivisté mohli být propuštěni. E, parlamentní šetření nenašlo žádné důkazy pro to, že by vůdci nebo účastníci hnutí Filim by se účastnili plánování teroristických útoků nebo násilných trestných činů. Nicméně e, minister Demokratické republiky Kongo prohlásil, že hnutí Filim by plánovalo e, teroristické činy a násilné povstání. To, to cituji. E, nicméně e, toto tvrzení není podloženo žádnými důkazy a je naprosto prázdné. My samozřejmě budeme pozorně sledovat tyto případy. Zaslali jsme už dvě noty ministerstvu spravedlnosti a e, jak, Evropská unie, tak členské státy mají pravidelný kontakt s lidskoprávními organizacemi a právníky a můžete se spolehnout na naši e, neutuchající pozornost. E, z širšího pohledu chceme, aby lidská práva tvořila těžiště dialogu Evropské unie s Demokratickou republikou Kongo, protože lidská práva znamenají pluralitu názorů a pohledů a je velice důležité dnes více než kdy jindy, aby Eh, lidé mohli svobodně hovořit eh, a vyjadřovat se k situaci. Respekt k lidským právům a základní svobody jsou základními prvky eh, dohody z Kotonu, což je také velice důležité pro volební cyklus od teď do konce příštího roku. Evropská unie chce podpořit tento proces, ale je zapotřebí správného rozpočtu kalendáře a politického klimatu. Eh, jak v našich prohlášeních, tak v, ve prohlášení Rady Evropská unie eh, vnímá eh, zejména revizi volebního zákona z ledna letošního roku jakožto riziko, že spravedlnost by mohla být, mohla by se stát nástrojem politické moci. Pokud jde o zadržování nepohodlných osob a fyzických vyhrožování novinářům členové bezpečnostních služeb, pokud provedli nelegální akce, pak je zapotřebí, aby konžská vláda eh, prošetřila eh, tyto, tato obvinění. Nicméně je zapotřebí eh, splňovat umluvu o lidských právech, která musí umožňovat otevřenou debatu, chránit svobodu vyjadřování a chránit práva opozice a zajišťovat nezávislost a nestranost soudců. Eh, vážené dámy, vážení pánové, Evropská unie je připravena podpořit Demokratickou republiku Kongo ve skutečném partnerství. Eh, zahájení programu o objemu 620, eh, o 620 milionech euro je toho důkazem. Zároveň se ale budeme ozývat vždycky, když budeme mít nějaké obavy, jako je to v tomto případě a mnoha dalších. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, děkuji, paní komisařko. Obdržel jsem sedm eh, návrhů usnesení a jako obvykle od stejných